A nyní přistoupíme k vysvětlení hlasování. C'est bien Ah, grazie. Ce ne sono 23.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari che intendono... Prosím, ty poslance, kteří nechtějí sledovat vysvětlení hlasování, aby v tichosti opustili sál. A začneme ke zprávě Austrevičius. Na jednu minutu má slovo pan Mamikins. Honorevole Mamikins. Pane Mamikinci. Mhm. Děkuji. Vážení kolegové, dnes jsme přijali usnesení o Moldavsku. Já jsem byl pro, protože si myslím, že tento proces je velice důležitý pro obyvatele Moldavska, nejenom proto, že jim dává možnost vstupu do Evropské unie jednou, ale také se Mm, také proto politická elita bude mít motivaci a sílu prosazovat jednotlivé reformy. Eh, bude tam eh, Eh, občanská společnost, která si bude věřit a budou, si, budou moci dělat změny. A eh, také eh, přijde tady ta kouzelná formulka, že to požaduje Evropská unie. To jsme u nás v Lotyšsku používali hodně před 15 lety. Lidé nemůžou čekat věčně, musí získat nějakou vizi na konci procesu. Je důležité, aby lidé chápali, Evropskou unii eh, jako eh, skvělý cíl a pokud eh, cítí, že nemohou dosáhnout tohoto cíle, tak budou zklamáni. Musíme potěhat euroskeptiky. Je třeba vést dialog v Moldavsku s se vš- z politiky o, o Podněstří. A já o tom ještě budu mít konkrétní zprávu v prosinci. Ještě jednou prosím poslance, kteří nechtějí sledovat vysvětlení hlasování, aby opustili sál.

vztahy. gratuluji moldavsku k dnešnímu kroku. děkuji. No, slovo má pan bogovič na jednu minutu. Tudy sám jsem s velikým veselím podporil. Děkuji. Já jsem eh, s velkou eh, radostí eh, podpořil tuto asociační dohodu. Pocházím ze Slovenska a stejně jako ostatní kolegové si vzpomínám ještě na doby, kdy jsme byli na cestě do EU rád také e, podpořím o svobodný obchod v oblasti ovoce. O tom e, teď vyjednáváme v e, výboru pro zemědělství. Já sám jsem také zemědělec a sice pěstitel ovoce, ale přesto to podpořím. Vím, jak důležitý svobodný obchod je, vím, jak je to důležité pro lidi i pro jejich sebedůvěru. Ehm, Dnes jsme hovořili o tom, jestli eh, Evropská unie eh, bude eh, kolonizovat Moldavsko nebo Rusko. Hovořili jsme tady o tom, aby lidé měli lepší život. To je podstatné. Slovo má pan Cirio, ale mně se zdá, že není v sále. Takže pan Hanan na jednu minutu. Děkuji pane místo předsedo. Každá země, která hraničí s Ruskem, pocítila tlak eh, putinského revanšismu. Někdy to byla diplomacie na základě plynu a eh, nafty, někdy eh, formou vojenské okupace, jako například Besarábie, o níž hovoříme dnes. Způsob, jakým Západ reaguje a zejména jakým reaguje EU, bylo opravdu nešťastná. Polovič počatost. Když Putin navrhl Eurazijskou celní unii od Vladivostoku až po evropské hranici, mohli bychom přehlídnout některá selhání a mohli bychom buď jasně to zamítnout, anebo to jasně zkusit naformulovat. Ale my nemáme žádný plán a lidé na to doplácejí a my si tady žijeme pohodlně a pouze se na to všechno díváme. La parola onorevole Morvai. Slovo má paní Morvai. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, természetesen nem szavaztam meg a e, Moldova társ. Samozřejmě. Já jsem nepodpořila tuto asociační dohodu, protože já nepodporuji další etapu kolonizace a dobývání trhu pro mezinárodní koncerny. Ale co mě zde překvapilo, pan Laslo Tekeš, který sám pochází z Transylvánie, nám sdělil, že hlasuje pro, protože je to nějaké řešení, které povede ke zjednocené Evropě, k mezinárodnímu společenství a já jsem nebyla připuštěna k tomu, abych mohla dostat modrou kartu, ale nyní mu chci sdělit a všem, že to vůbec není řešení pro EU ani pro Eh, stát, o němž hovoříme. Protože eh, zde se musíme nejdříve zabývat eh, autonomii pro sekléry, pro transilvánce v Rumunii. Než začneme hovořit o integraci Evropy, musíme hovořit o minoritách a o tom, zda někteří občané nejsou přehnaně subordinovaní, například Maďaři na Slovensku. A co se týče Ukrajiny. Na Ukrajině eh, se rovněž vůbec nehovoří o právu na autonomii zakarpatských Maďarů. Mr. Chairman, our party and our group have opposed... Pane předsedo, naše strana v naší politické skupině um, je je, byla proti opět se ukazuje, že Evropská unie se chová jako agresivní eh, koloniální velmoc a jako v minulosti tvrdíme, že musíme nejdříve zajistit, že máme hospodářskou kontrolu nad zeměmi, které jsou v naší sféře vlivu a eh, stejně tak se znovu EU snaží vykonávat kontrolu nad Moldovou a chováme se jako děti. Popichujeme ruského medvěda, který eh, rovněž se hlásí k tomuto regionu, než abychom byli roz rozumní, vyjednávali s Ruskem, tak zde máme v té sněmovně kolegy, kteří si myslí, že tím, že budou na Rusko útočit takovýmto způsobem, tak se zbaví stínu minulosti, ale to není rozumná diplomacie, to není rozumná politika, ale samozřejmě něco rozumného od EU vůbec čekat nemůžeme. A nyní přistoupíme k doporučení ohledně dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou. Slovo má pan Hanan. Eh, Děkuji, takže slovo má pan Jill. Thank you. Děkuji. Samova o přidružení je už téměř v předstupní stádium plného členstvu. A když se díváme na vztahy s Ruskem, na jejich selhávání a na situaci v EU, a to už nezmiňuji humanitární a vojenskou krizi, již jsme svědky na Ukrajině, záleží na tom, aby všichni účastníci, kteří se týká tato záležitost, se chovali rozumným způsobem. Podepsání přidružení s Moldovou a zejména v kontextu s Podněstřím je rizikem, že se krize prodloubí a proto při zvážení všeho jsme hlasovali proti. La parola onorevole Frunzulika per un minuto. Slovo má pan Frunzulika na jednu minutu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem nadšeně podpořil dohodu eh, mezi Moldovou a EU, protože to představuje závažný a rozhodující krok ku předu, aby se mohla Moldava znovu integrovat s Evropou. Zeměpisně, kulturně je Moldavská republika eh, a byla vždy součástí Evropy, Jižní Evropy. Ehm, geostrategicky eh, se znovu Moldavsko stává součástí Evropy, kam vždy patřilo a občané eh, Moldavské republiky budou těžit obrovsky z této nové dohody. Moldavsko potřebuje naší podporu, potřebuje podporu EU. A teď přistoupíme k návrhu usnesení o mírovém procesu v Severním Irsku, vysvětlení hlasování. Paní Anderson je v místnosti, není, takže slovo má pan Karty na jednu minutu. Já jsem eh, hlasoval eh, pro eh, usnesení o mírovém procesu v Severním Irsku a chtěl jsem využít této příležitosti, abych poděkoval poslancům Evropského parlamentu za přijetí tohoto usnesení takovou velkou většinou. Pocházím z města, na jižní straně jirské hranice eh, velmi eh, dobře znám eh, z první ruky, stejně jako mý voliči, v jaké katastrofální situaci jsme se ocitli kvůli oddělení a konfliktu. Jak vypadá ztracená generace, která vznikla kvůli konfliktu v naší zemi a také Vím, jakým obtížím čelíme, když teď máme eh, dvě měny, dva daňové eh, režimy a eh, dva dvoje zdravotnictví, které spolu nespolupracují. Evropská unie nás ujišťuje, že budeme schopni rozvinout celoirskou ekonomiku a pokračovat v tom, co bylo jednoznačně velice užitečným mírovým procesem a úspěšným, pan Boylan. Děkuji. Eh, eh, pane předsedo, já také děkuji eh, Evropskému parlamentu za podporu tohoto uznesení. Hlasovala jsem pro a myslím si, že ta jednoznačná většina, kterou to získala, ukazuje, jak mezinárodní společenství se snaží podpořit obnovit důvěru, která byla narušena během předmírovým procesem. Jako členka výboru pro zaměstnanost chci zdůraznit, jak nutné je další hospodářský a sociální rozvoj, aby se konsolidoval mírový proces. To je velice důležité vzhledem k tomu, že eh, konzervativní vláda se nyní snaží eh, tvrdě seškrtat eh, v sociální dávky jak v unionistům, tak nacionalistům. My jsme proti škrtům a konzervativnímu etosu eh, škrtu eh, dávek, eh, jako například dávky invalidům, kteří žijí sami. Děkuji. Pan Renan, máte slovo. Děkuji, pane místo předsedo. Přes několika týdny předseda Martin Schulz řekl, že severoirský mírový proces je skvělý výsledek evropský. No tak, dobře, Martine, ale v on by se určitě nikdo nechtěl asi vrátit k násilí, eh, které zjistilo celou generaci. A já jsem si vždycky myslel, eh, že eh, vzhledem k tomu, že jsem alasterský katolik na jednu stranu a na, druhý stranu, na druhou stranu skotský presbyterián, vždycky do toho procesu trochu vidím. Ale my jsme vytvořili systém, kdy všechny strany nejsou skoro vždycky u moci. Eh, snaží si eh, získávat si veřejné pašaliky pro své eh, pod, příznivce a objem HDP, který v Severním Irsku vydává stát, je 71%. To je dokonce více než v Sovětském svazu na vrcholu z studené války. Všichni víme, že demokratické politiky drží ve střehu opozice. A pokud, dokud se nedostaneme k plné demokratizaci, kdy bude opozice ve Stormontu, tak tomu nebudeme moci říkat plně demokratický stát. Ani pan Sogor. Děkuji, eh, pane předsedo. Mírový proces v Severním Irsku navzdory hm, všem těm eh, eh, tomu nedávné, té nedávné stagnaci je eh, exemplární. Je důležité, aby i dále pokračoval, ale vyjednaný mír sám pro sebe je vzorem pro ostatní. Evropa musí být zapojena do mírového procesu, ale také je třeba věnovat pozornost prevenci konfliktů ve členských státech EU i na Balkáně. Je celá řada problémů a to je eh, dáno neúrovnanými vztahy mezi eh, jednotlivými komunitami. Na to musíme reagovat. Evropská unie se hrála podstatnou roli při budování bezpečné a stabilní společnosti v Severním Irsku a výsledek je Výsledek ukazuje, že Evropská unie by i nadále měla sledovat uh, konflikty uvnitř svých eh, členských států i podél jeho hranic. A měla by do nich aktivně eh, vstupovat eh, směrem k jejich nápravě. Nyní pan Turgeš. Děkuji, pane předsedo. Chci využít tohoto vystoupení, abych řekl, že španělská delegace Lidové strany hlasovala proti zprávě o mírovém procesu v Severním Irsku z různých důvodů. Myslíme si, že to, že zde chybí zmínka o obětech terorismu a odmítnutí ústního pozměňovacího návrhu, který právě o to usiloval, aby se zabránilo beztrestnosti, jsou dostatečným důvodem pro hlasování proti. Ale k tomu chci ještě připomenout, pane předsedo, že zde včera večer zazněly komentáře, které přirovnávaly Severní Irsko k Baskicku. Chci připomenout, že v Severním Irsku byl ozbrojený konflikt mezi dvěma stranami. V Baskicku pouze existoval a existuje ozbrojený konflikt jedné strany teroristů, vrahů z ETA, kteří zabili stovky nevinných obětí. A bohužel tato teroristická banda, jak všichni víme, je i nadále aktivní a odmítá odevzdat zbraně. Odmítá spolupracovat, aby vyjasnila více než 300 vražd, které nebyly objasněny. A odmítá zmizet z povrchu země. Děkuji, pane předsedo. Mr. Kelly, you have the floor. Pane Kelly, máte slovo. Děkuji. Podobně jako mý kolegové Boylan a McCarthy, já opravdu celého srdce vítám výsledky jak včerejší rozpravy, tak dnešního hlasování. Samozřejmě, že jsem podporoval veškeré dění. Cením si, jak Evropský parlament a EU obecně ochotně podporuji mírový proces v Irsku a chtěl bych veřejně vyjádřit eh, ocenění toho, jak to probíhá. Doufám, že budeme moci pokračovat a že tento proces bude do budoucna posílen. Ten ústní pozměňovací návrh. Já chápu, co tím bylo včera myšleno, ale dohodli jsme se předem a řekli jsme si, že tam nebudeme akceptovat žádné změny, protože zde konkrétně hovoříme pouze o Severním Irsku, že tam nebudeme to vztahovat na ostatní místa, ale přesto se samozřejmě mohou i jiné lokality z tohoto poučit jako z určitého ideálu do budoucna. Nart. Slovo má pan Nart. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Bask a můj otec žil v Baskicku. Můj otec eh, byl předmětem hrozeb, eh, protože nezaplatil teroristické bandě, která ho vydírala. On nebyl součástí konfliktu. Já tedy nemohu připustit, aby zde zaznělo, že toto může být eh, případ Severního Irska, že to může být příklad pro řešení ostatních konfliktů. Toto usnesení bylo vytvořeno nedemokraticky, protože jsme nemohli předložit žádný pozměňovací návrh. Kdyby byla pouze schválena ta změna kolegyně Majte, jejíž bratr byl zavražděn, kvůli tomu, že nebyl součástí žádného konfliktu, jen proto, že s tím nesouhlasil, tak abychom to schválili. Tři body nám vadí. Nezmiňuje se tam vůbec o obětech, a vrahové a zavraždění jsou nahlíženi stejně a není to jednoznačné. V odstavci D se říká, že potřebujeme mít rovné zacházení a vzájemnou úctu mezi vrahy a zavražděnými to nelze, protože v Basketsku jsme neměli mezi komunitární konflikt, měli jsme tam jenom teroristy a lidé, kteří mysleli stejně jako teroristi, nemysleli stejně jako teroristi a byli zavražděni. Děkuji a nyní přistoupíme k vysvětlení hlasování o Turecku. Jako první má slovo pan Bogovič. Eh, <clears throat> s veselím jsem podporu resoluci o Cipru. Já jsem s velkým potěšením podpořil um, tuto um, rezoluci o turecké přítomnosti na Kypru. Totiž eh, tento týden v rámci smíšeného parlamentního výboru právě se zabýváme tímto tématem zbližování Turecka s EU. A na půdě našeho výboru se často zabýváme tímto tématem. Já jsem pro mír, já jsem pro normalizaci vztahu mezi Tureckem a Kyperskou republikou a rovněž pro normalizaci vztahu na ostrově. Doufám, že se bude jednat o hledání a nalézání ehm, trvalých udržitelných řešení a že právě díky evropské pomoci se vše vyřeší. Ehm, Irák, Syrie, to jsou rovněž státy, jich se to týká. Doufám, že se ty vztahy budou normalizovat. Pane Hanane, je to znovu na vás. Děkuji pane místo předsedo. Na začátku 90. let se už téměř dosáhlo um, nějakého dílu mezi těmi dvěma uh, stranami na Kypru. Uh, vzájemně by se uznali jako rovní partneři, odstoupili by si určité území a tak dále. A téměř před podepsáním tak EU do toho prostě vstoupila jako um, do skladu porcelánu a okamžitě se vše pokazilo. Trvali na tom, že oni to budou všechno kočírovat a konfederace byla zmařena. To není Turecko, kdo tam vyvolává napětí. Je to EU svým jednostranným intervencionismem. Když se eh, hlasovalo um, pro mírový plán jednostranný, tak ta dru- druhá strana je eh, pokárala a na druhé straně někdo jiný hlasuje vlastně proto té, soutěž a je odměňován. Takže my tady manipulujeme. Přece tam jsou lidé, eh, kteří na jiných územích eh, by potřebovali pomoc a nám se může stát, že budeme takto subjektivně konat i vůči džihadistům. Pane Zahradile, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že eh, lituji eh, dnešní eh, schválení této konkrétní zprávy Evropským parlamentem. Myslím si, že je jednostranná, nevyvážená a nepřispěje pozitivně k vyřešení této velice ožehavé otázky. Navíc by to mohlo vést k situaci, kdy Turecko zastaví veškeré snahy o bilaterální vyjednávání a proto musím říct, že jako předseda aliance evropských konzervativců a reformistů, kde je také zastoupena hlavní politická, politická turecká strana AK. Jsem nepodpořil tuto zprávu, hlasoval jsem proti ní. Děkuji. A není budeme vysvětlovat hlasování ohledně usnesení o humanitární situaci v Jižním Sudánu. Pan Hanan. Speaker. Vážený pane místo předsedo, eh, svět se neustále eh, rozšiřuje na víc a víc zemí. Eh, trend je k nezávislým státům od od velkých eh, impérií. Jenom tento eh, kontinent jde opačným směrem. Tady se všechno centralizuje a, a na rozhodnutí místo toho, aby byla mm, posouvána na nižší úroveň, eh, přijímá stále užší, vyšší elita. Uvažte, Možná, že to souvisí s tím, že teď žijeme na jediném kontinentě na planetě, který eh, nezažívá vůbec žádný hospodářský růst. Všichni další kontinenty eh, se otřepaly eh, po krizi, ale my v, Evropské, v eurozóně a zejména v Evropské unii jsme znovu na kraji. Třetí recese za šest let. Proč? Protože odebíráme stále větší pravomoci od lidí a centralizujeme v rukou od vzdálené elity v Bruselu. Jsme jediná oblast na světě, která zaostává. La parola all'onorevole. Děkuji. Slovo má paní Giuffrida na jednu minutu. Grazie. Děkuji. Chtěla jsem ještě posílit své ano při tomto hlasování, tak jak jsme vyhráli včera v debatě a jak jsme také o tom včera hovořili, ta situace v Jižním Sudánu je neustále velmi závažná boje nepřestaly a podle odhadu novinářů téměř jeden milion lidí možná se dostane ještě do mnohem horší situace v táborech právě kvůli eh, období dešťů, těch 650 tisíc uprchlíků v Etiopii, těm opravdu hrozí humanitární katastrofa, protože přežívají díky podporám z potravinového programu OSN. My musíme z tohoto parlamentu vyjádřit veškerou naši podporu pro embargo a proto, aby OSN přesvědčeně a rozhodně podpořili záležitost, který, kterou musíme i neustále pozorně sledovat. Děkuji paní Jofrido a slovo má pan Kienže. Eh, Pane předsedo, s tímto usnesením parlament vysílá jasný apel na mezinárodní společenství, aby konečně našlo řešení pro konflikt v Jižním Súdánu. Už velmi dlouho v tomto regionu zuří válka. Dvě desetiletí války, dva miliony eh, mrtvých. Nezávislost eh, této země vrátila naději lidu Jižního Sudánu, nicméně prohloubila ještě sociální rozpory. Nemůžeme jen tak přihlížet eh, humanitární katastrofy, nemůžeme dovolit, aby tisíce dětí nechodilo do školy a nemůžeme tolerovat eh, útoky na uprchlíky na ženy a děti. Proto, pane předsedo, žádáme, aby se mezinárodní společenství zapojilo a donutilo všechny aktéry, aby ukončili tento konflikt, do kterého je zapojen celý region i sousední země. Milice, které do toho byly zapojeny, je důležité, aby celá občanská společnost, především ženy, se musí účastnit také mírových rozhovorů a musí vypracovat řešení postkonfliktu, které umožní rekonstrukci země. Důležité je také mezinárodní embargo na zbraně, které i nadále jsou obchodovány v této oblasti. Musíme také dodržovat lidská práva. Pane předsedo, my chceme podpořit vládu Jižního Súdánu k tomu, aby ratifikoval dohodu eh, z Kotonu mezi EU a zeměmi AKT. Děkuji, paní Kenže, a nyní má slovo pan Kelly jako poslední dnešní řečník. Last but hopefully not least. Poslední, ale doufám, že ne méně důležitý než ostatní. Já bych rád eh, vyjádřil chválu právě vám za práci, kterou zde vykonáváte eh, před, jako předseda této dnešní rozpravy. No a zároveň chci říci, že jsem hlasoval pro tuto zprávu a že je správné, abychom se jako parlament opravdu všemi silami zasazovali o poskytování pomoci eh, lidem v Jižním Sidánu. Když ta země před třemi lety vznikla, mnozí si mysleli, že je čeká skvělá budoucnost. Zároveň byli i tací, kteří vyjadřovali obavy a pochybovali o spolupráci s Sudánem na severu. A proto jsme se snažili vybízet místní obyvatele, aby občan, aby své obtíže překonali a aby se soustředili na budoucnost, na poskytování lepších životních podmínek pro své občany a proto s velkým potěšením chci podpořit toto úsilí a e, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Zápis dnešního zasedání bude předložen ke schválení parlamentu na začátku příštího zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, tak eh, usnesení, která byla dnes schválena, budou předána na eh, adresátům. Prohlašuji toto zasedání za ukončené. Děkuji.